So, dear colleagues, ladies and gentlemen. Vážení kolegové, dámy a pánové, máme tři hodiny čtyři minuty, takže bychom se měli pustit do práce. A já bych eh, konkrétně vítal, přivítal všechny, kdo přišli včas. Všichni eh, máte před sebou návrh pořadu jednání a první bod je přijetí tohoto pořadu a máme nějaké žádosti o změnu. Není tomu tak. Tímto je tedy eh, pořad přijat. Bod 3, pardon, bod 2 je schválení eh, zápisu zápisu z února a března. A jako vždycky eh, Zapis bude považován za schválený, pokud eh, do konce zasedání nepodá nikdo žádné námitky. Bod 3. Výsledek rozhodnutí koordinátorů můžete nalézt v složkách a, a platí pro ten týž postup nebudou ale do konce zasedání dnešního vzneseny žádné námitky, rozhodnutí koordinátorů a v tomto návrhu je eh, přijato. Začněte. Jako vždy. Ehm, naše eh, pře, eh, zasedání se jako vždycky přenáší do um, takže máme spoustu externích uh, zájemců od uh, Lisabonu po uh, a od uh, Říma po Tallinn. Uh, takže mluvím, prv, mluvte prosím jasně, aby tlumočníci mohli uh, pracovat a aby všichni věděli i mimo, uh, co tady říkáte. Nový poslanec tu není takže ho eh, uvítám možná o něco později. A potom první hlavní věc eh, na dnešek je projednání vztahu EU-Čína. Myslím, že všichni asi známe to, že Evropský parlament eh, připravuje ambiciozní zprávu o vztazích EU a Číny. FED má na starosti ty, tu politickou část eh, vztahu a, a INTA, výbor pro obchod, eh, řeší tu obchodní eh, část vztahu mezi Čínou a EU. Dnes zde s radostí vítám čínského velvyslance pana Cana Minga. Vítejte. A našeho zpravodaje pro tu obchodní část vztahu pana Winklera, který sedí zase tamhle. My jsme se dohodli s výborem AFET, že mm, uplatníme článek 54 jednacího řádu. To znamená, že eh, musíme eh, eh, se rozhodnout o té obchodní pozici bez jakékoliv dohody s AFETem. EU a Čína mezi sebou vedou e, celou řadu obchodních vyjednávání a EU e, samozřejmě e, s Čínou jsou velkými a důležitými obchodními partnery. A pokud jde o globální situaci, tak si myslím, že systém obchodování eh, založený na pravidlech podle VTO je třeba eh, ještě mnohem více než v minulosti. A proto bychom opravdu eh, se měli snažit stabilizovat naše vztahy. Výbor INTA bedlivě sleduje vyjednávání mezi EU a Čínou, konkrétně také dohodu o investicích. Teď myslím, už o 17 kol. Takže je to dlouhé a intenzivní vyjednávání. Samozřejmě eh, projev vašeho pana prezidenta Čího v Davosu a teď od 19. Eh, eh, sjezdu komunistické strany Číny rozhodnutí eh, změnit eh, ta pravidla eh, pro investice do některých čínských odvětví otevření některých odvětví. přítomnosti zahraničních firm bez pravidla 49 například eh, v automobilovém průmyslu a v jiných sektorech, eh, jsou důležitým signálem pro eh, lepší pochopení a lepší reciprocitu v našich obchodních vztazích. Hlavně, jak jsem říkal, no, v globálním kontextu myslím, že je důležité mm, projednávat ty příští eh, kroky v rámci multilaterálních for, tak aby multilateralismus přežil. Inta a vycestuje do Číny za dva týdny. A myslím si, že v tomto kontextu povedeme velice důležitá vyjednávání se zástupci čínské vlády a samozřejmě také s komunistickou stranou Číny. Pane Velvyslanče, myslím, že eh, dnes nastala první vaše návštěva eh, na našem výboru a eh, mm, pravděpodobně první vaše veřejné vystoupení v Evropském parlamentu. Od té doby, co jste byl jmenován velvyslancem Číny v Evropské unii. Takže ještě jednou jsem velice rád, že jste zde dnes s námi a dám vám nyní slovo na 10 minut abyste eh, nám mohl nastínit eh, vztahy mezi EU a Čínou obchodní. Děkuji, eh, pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové, dobré odpoledne. Děkuji vám mnohokrát za pozvání na toto zasedání. Já už jsem byl minulý týden ve Štrasburku, abych sledoval Eh, vaši práci, vaší francouzské centrále a dnes eh, vás budu sledovat eh, znovu v bruselském sídle, abychom mohli osobně jednat s vámi zde. Nejdříve bych rád vyjádřil nebo ocenil snahy výboru INTA a o prosazování eh, hospodářských a obchodních vztahů mezi Čínou a EU. Když jsem sem přijel, ehm, mm, tak jsem si přečetl návrh stanoviska, které jste eh, připravili pro výbor pro zahraniční záležitosti. Rád eh, s vámi proberu ty otázky, které jste zmínili v tomto stanovisku. Ale ještě než eh, se pustíme do podrobností, tak dovolte, abych eh, se eh, s vámi podělil o několik základních myšlenek jako východisko pro další diskusy. Nejdříve chci zdůraznit, že hospodářské a obchodní vztahy mezi Čínou a EU jsou ze své povahy vzájemně výhodné fakta a čísla hovoří za sebe v roce 1978, kdy Čína eh, zahájila eh, reformy a otevírání se. Obchod eh, se zboží mezi Čínou a EU činil um, nebo měl objem pouhé 4 miliardy dolarů a obchod mezi službami, eh, tedy se službami a investicemi byl prakticky nulový. Teď o 40 let později je to přes 600 miliard dolarů ve zboží, obchod ve službách přes 100 eh, milionů dolarů a, vzájemné investice činí eh, téměř 200, milionů, 200 miliard dolarů náš obchod a investice dohromady hm, tedy se zvýšily téměř 250 krát za poslední 40 let. Takovýto růst by nebyl možný, kdyby nebyl vzájemně výhodný. Čína má prospěch z obchodu s EU a z evropských investic a EU také eh, má z toho velký prospěch. Údaje Eurostatu ukazují, že v roce 2017 eh, růst vývozu do Číny představoval 21 eh, celkového růstu evropského vývozu. Vývoz do Číny zvýšil objem evropského exportu o 1,6%, což bylo mnohem více než eh, vývozy do Spojených států a jiných zemí. Eh, musím potvrdit eh, samozřejmě, že jsou určité problémy v našich obchodních a hospodářských vztazích, ale ty představují pouze velice malou část naší eh, celkové spolupráce eh, v objemu eh, téměř tisíce miliard amerických dolarů. Díky otevřeným a komunikačním kanálům a EU a Čína by mohly hledat řešení na základě přátelských konzultací také si myslíme, že je třeba řešit problém, abychom, že abychom řešili problémy, je třeba dívat se vpřed a ne zpět pokud bychom se vrátili zpět do nebo za zdi ochranářství, tak bychom určitě přišli o to krásné jaro, které teď venkuje. Když se díváme vpřed, tak není obtížné vidět, že větší eh, čínská otevřenost eh, poskytne obrovské eh, příležitosti pro další hospodářskou a obchodní spolupráci mezi Čínou a EU. Náš prezident, pan Xi Jinping, řekl, že otevírání se je klíčenou bylo klíčem pro hospodářský a sociální rozvoj Číny v posledních 40 letech. A, a stejně tak vysoce kvalitní růst Číny nebo rozvoj Číny lze dosáhnout pouze větší otevřeností. Krátce po 19. sjezdu strany eh, Čína eh, zavedla konkrétní opatření k eh, naplnění svých závazků. Mm, na začátku tohoto měsíce prezident Xi oznámil další opatření k zásadnímu rozšíření přístupu na trh a k vytvoření atraktivnějšího investičního investičního prostředí, posílení eh, práv vlastní, duševního vlastnictví a rozšíření dovozu. Eh, jak budeme eh, postupně zavádět tato opatření, Čína vstoupí do nové fáze otevírání se. Mm, Číňané si váží důvěryhodnosti. Když to řekneme, tak to myslíme vážně. Máme jasné časové rámce pro revizi eh, těch eh, negativních seznamů pro zahraniční investice a usnadnění omezení pro eh, vytváření nebo pro usazování se zahraničních finančních institucí a také pro odstranění Eh, omezení eh, na zahraniční akciové podíly v takovýchto odvětvích, eh, jako je automobilový průmysl. A přijímáme konkrétní kroky. Ehm, nedávno mi jeden bývalý čelný představitel EU řekl, že směr je důležitější než rychlost. Jiný kolega nesouhlasí a říká, že rychlost i směr jsou stejně důležité. Já mm, se eh, nechci hádat, jestli eh, vyrazí slepice nebo vejce, ale eh, myslím si, že tento kolega teď uvidí zárosti učení, nebo zjistí dobré se určitého zárosti učiní, když se podívá na to pevné odhodlání a rychlejší tempo čínského otevírání se Investoři, eh, včetně těch eh, zevnic eh, z EU, mají důvěru v obchodní prostředí v Číně, jak ukazují jejich podnikatelská rozhodnutí. V roce 2017 Čína přijala 36,3 miliard amerických dolarů a zahraniční pomoci, zahraniční, pardon, zahraničních investic, což je rekord v Číně a byl to druhý nejvyšší objem na světě. Přímé zahraniční eh, investice z EU v roce 2017 i když byly o trochu nižší než v předchozím eh, roce, částečně vzhledem k eh, poměrně vysokému základnímu číslu na konci roku 2016, se hodně zvýšily o 24% oproti roku 2015 průzkum Evropské obchodní komory v Číně nebo obchodní komory EU v Číně ukazuje, že více než dvě třetiny evropských firm v Číně jsou v zisku a že eh, více než polovina firm eh, se staví optimisticky eh, k svým budoucím vyhlídkám v Číně. To je silný důkaz toho, že Čína je otevřená země a že evropští investoři to uznávají. Pro hospodářské a obchodní vztahy mezi Čínou a EU eh, představují příležitosti eh, něco mnohem většího než vízy. Abychom plně využili ten eh, potenciál, je třeba stabilního hospodářského prostředí, zejména a, a multilaterálního obchodního systému založeného na pravidlech. Vzhledem k rostoucímu trendu a k unilateralismu a ochranářství a, a také k mezinárodní nejistotě stabilní vztah mezi Čínou a EU je velice cený. Čína a EU jsou oba významnými členy EVTO a, a představují pro sebe a, a, mm, komplexní strategické partnery. Musíme stát po boku a jasně se postavit proti unilateralismu a ochranářství, zachovávat multilaterální obchodní systém založený na pravidlech a udržovat rychlost v hebnou eh, jedný moment globální ekonomiky. To je naše společná odpovědnost a musíme jednat eh, společně, aby se to stalo. Někteří evropští přátelé říkají, že ten stávající systém funguje, ale není dostatečně eh, spravedlivý. Čína je vždycky připravena vyslechnout si náměty EU k tomu, jak ten systém vylepšit. Ale jedna věc je jistá. Hmm. Čelit unilateralismu a ochranářství Eh, je, eh, nebo když se čelí unilateralismu a ochranářství, tak eh, kompromisy nebo politika a ústupku pro účely krátkodobých eh, zájmů oslabí hospodářskou globalizaci a podkopá eh, mnohostranný obchodní systém a poškodí to základní eh, zájmy všech členů v mezinárodního společenství. Vážení poslanci, v tomto roce si připomínáme 15. 15. výročí komplexního strategického partnerství mezi Čínou a EU a také v červenci proběhne summit EU Čína Čína a Čína doufá, že díky spolupráci s EU se dostaneme na novou úroveň v oblasti hospodářství a obchodu. A, a doufáme také, že INTA bude dále hrát pozitivní a konstruktivní roli. Pane předsedo, vy příští měsíc navštívíte Čínu a někteří kolegové pojedou s vámi. Uh, No, omluvte mě, pokud nebudu moci s vámi jet do Pekingu. Ale eh, každopádně eh, vám eh, přeji úspěšnou cestu. Jsem si jistý, že zkušenost první roky vám pomůže pochopit Čínu lépe. Já skutečně doufám, že více vašich kolegů dostane příležitost navštívit Čínu a a podívat se na to, eh, jak to v mezi vypadá, co se tam děje. Díky vzájemného eh, pochopení, vzájemné úctě, vzájemné důvěře eh, může náš společný konač být větší a naši občané na obou stranách dostanou větší díl. Děkuji vám a těším se s vámi na dobrou rozpravu. Uh, thanks a lot. Děkuji vám za tento přehled a já hned předávám slovo našem, našemu zpravodovi, panu Winklerovi. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, vaše excelence, za vaše slova na úvod. Je to velmi aktuální, tato diskuze, protože ne dnes, ale i zítra budeme na našem výboru diskutovat o vztazích s Čínou. A je to aktuální také proto, že, jak už jste právě říkal, pane vyslanče, tak dochází k velmi zásadním změnám také v Číně. Naše delegace brzy pojede do Pekingu a do Šangaje a budeme tam diskutovat o stanoviscích evropské strany budeme moci probrat i ty pozitivní aspekty pro náš vzájemný obchodní vztah. Děkuji vám, pane vyslanče, i za to, že pomáháte připravit cestu naší delegace do Číny. V našem stanovisku je samozřejmě omezený prostor a proto eh, průběhu projednávání pozměňovacích návrhů od našich kolegů budeme moci to naše stanovisko dále upravit pro účely zprávy na výboru AFET. Dovolte mi, abych jenom velmi stručně vás informoval o základních bodech našeho stanoviska. Hovoří se tady o komplexní dohodě o investicích. Evropská komise nás informovala o výsledcích toho 17. kola vzájemných diskuzí, které se konaly eh, minulý týden v Pekingu. Bylo nám řečeno, že došlo k pokroku, ale celá ta jednání jsou relativně zlouhavá a my se snažíme zjistit, k čemu přesně tady došlo. My tady každopádně vyzýváme k dalšímu postupu v jednáních, abychom zajistili reciprocitu. Tím reflektujeme postoj našich podniků v Evropě, které čekají nediskriminační přístup v Číně a sleduji, jakým směrem se budou naše vzájemná jednání dále vyvíjet. Vítám také globální eh, iniciativu Číny při budování obchodní trasy pro přepravu zboží. To my velmi vítáme v Evropské unii. A potom také jde o pravidla Světové obchodní organizace my vždy eh, dáváme přednost multilaterálním obchodním mechanismům. Samozřejmě některé věci v těch našich vztazích nejsou úplně nové, je potřeba o nich hovořit. Například je to otázka nadměrné kapacity, zejména v ocelářství, ale nejenom tam. Další pokrok je potřeba také v jednáních která byla zahájena už v roce 2010, která se týkají zeměpisných označení výrobku. Prezident Či přišel s také s další důležitou iniciativou Čína 2025 a my jsme neustále v eh, přímém kontaktu s zástupci našich podniků, jsou to Evropské obchodní komory, a které mají také dlouhý seznam problémů, které se podle všeho v současnosti neřeší a které se týkají transferu technologií. To je několik těch základních prvků. Musíme diskutovat také o tarifních i netarifních překážkách, se kterými se naše podniky v Číně potýkají. A také jsou to velmi nepříjemné věci, Ptáme-li se našich eh, obchodních komor na trendy na čínském trhu, tak eh, bohužel nám dávají informace o negativních trendech, ne pozitivních. A o tom bychom rozhodně měli diskutovat v duchu vzájemného porozumění a respektu. Ještě jednou tedy mi dovolte vyjádřit své potěšení nad přítomností pana velvyslance na našem jednání. Přísliby a prohlášení prezidenta či v nedávné době eh, velmi vítáme, například na nedávném fóru před několika dny, kdy zase hovořil o otvírání čínské ekonomiky. Jak už bylo řečeno na, při několika událostech minulosti, takže my to vítáme, to je velmi vážný příslip, je to velmi slibný eh, vývoj, odpovídá to našim očekáváním a našim postojům, ale samozřejmě zase bychom byli velmi rádi, kdyby se tyto přísliby uskutečnily. A na závěr chci ještě říci, že zeptal by se -li někdo mě, jaký je můj návrh na prohloubení našich vzájemných vztahů, tak eh, bych řekl, že vždy dáváme přednost spolupráci před konfrontací a myslím, že v průběhu dnešních a zřejších diskuzí se toho budeme také držet. Děkuji vám. Děkuji, pane Winklere. Máme tady žádosti deseti kolegů o slovo, máme omezený čas. A vzhledem k tomu, že ještě musíme nechat prostor pro pana velvyslance, pro pana Winklera a pro komisi, tak každému můžeme dát minutu a půl. Alessia Moska má slovo jako první. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, pane velvyslanče, za to, že jste dnes dorazil na naše jednání. Chci vám poděkovat, zejména za vaše závěrečné poznámky, to my sdílíme. Jde o vzájemné porozumění a spolupráci a také snahu společně řešit eh, problémy, zejména v, eh, v tom vícestranném rámci. Eh, dále budu pokračovat v italštině. Hovoří se ze mne zejména o nárůstu obchodu mezi Čínou a Evropskou unii. přesto, že je tady velký prostor pro další spolupráce, tak se pořád potýkáme s určitými problémy, například v oblasti investic. Od roku 2012 se to tempo investic zpomaluje a proto se vás chci zeptat eh, na reciprocitu a rovné podmínky. Vy jste zmiňoval čínskou iniciativu na ochranu eh, duševního vlastnictví a transferu technologií. A dále jde o zadávání veřejných zakázek. I tady bychom rádi eh, viděli více reciprocity. Potřebujeme také eh, lepší systém zprávy a řízení, například u té iniciativy One Belt, One Road, eh, si to bude vyžadovat větší reciprocitu. A teď za EKR Emma McClarkin. Děkuji vám, pane velvyslanče, za to, že jste dnes přišla na naše jednání. Je to velmi důležité, abychom si uvědomili, v jaké fázi se naše vzájemné vztahy nacházejí. Dialog je vždy velmi pozitivní. Mám dvě konkrétní otázky, které bych vám chtěla přímo položit zejména se to týká duševního vlastnictví. A co čínská vláda dělá pro to, aby tento problém eh, vyřešila a aby se tady eh, zavedla správná míra ochrany. Kdybyste mohl popsat, co tedy čínská vláda této oblasti dělá pro ochranu zahraničních investic a potom jde také o ty transfery technologií ve výrobním sektoru. Rádi bychom znali více podrobností o tom, eh, kdy přesně k tomu dojde. Dále máme eh, tedy problém s nadměrnou kapacitou v některých sektorech, tak dále si myslíme, že One Belt, One Road je eh, iniciativa, která má být hotová do roku 2025. To nám dává příležitost překonat některé ty překážky ve vzájemném obchodu mezi Evropou a Čínou a pokračující dialog o všech těchto záležitostech by nám umožnil pochopit, jak můžeme spolupracovat v budoucnosti. Děkuji za Alde, je to Nadja Hirsch. Děkuji, pane předsedo, pane velvyslanče. Nejprve eh, na adresu pana Winklera chci říci, že mu děkuji za předložení návrhu stanoviska. Je velmi kvalitní. Předložíme ještě několik pozměňovacích návrhů k různým bodům abychom tam několik věcí vypíchli, ale jinak eh, si myslíme, že je to skvělý základ. Jako liberáli samozřejmě bychom byli pro eh, otevření a ochranu otevřeného obchodu v globálním měřítku. Myslím, že to vede k prosperitě a k tomu zájemnému propojení také k míru a porozumění, ale samozřejmě se to musí odvíjet také od základních eh, premis, jako je tam reciprocita. O tom už tady byla řeč také v oblasti zadávání veřejných zakázek, ale jde i o hospodářskou soutěž, o problémy s nadměrnou kapacitou, například v oblasti ocelářství. Byli bychom rádi, kdyby čínská strana podnikla více kroků na to, aby to nahradila, napravila. Potom jde také o právní jistotu, zejména o některých eh, eh, konkrétních kroků, eh, například v oblasti ochrany duševního vlastnictví. A pane velvyslanče, co by ještě nás zajímalo? Je to souhlas s zahájením jednání o obchodní dohodě s Hongkongem. Máte k tomu více informací? Děkuji za zelené. Klaus Buchner. Děkuji, já to řeknu velmi, velmi stručně. Dnes je Čína samozřejmě velkým eh, globálním ekonomickým aktérem, je členem VTO, ale nám chybí trochu reálný závazek eh, hrát podle společných pravidel. Eh, litujeme posledního legislativního vývoje, který ukazuje, že Čína není často otevřená novým myšlenkám, nápadu nebo kapitálu. Rozhodnutí členů nebo podpora soukromého podnikání, eh, zákon o nevládních organizacích a, a další, to jsou všechno eh, eh, příklady toho. Když to shrneme, tak narážíme na ten problém s reciprocitou. To je jeden z hlavních problémů v našich vzájemných vztazích. Reciprocita by měla být považována za měřítko otevřenosti, ale také by měla být používána strategicky proto, abychom šířili univerzální hodnoty, chránili lidská práva a zejména liberální demokracii. Bilaterální obchodní dohoda musí se opírat o kapitolu o udržitelném vývoji. A abychom toto všechno mohli zohlednit, tak to musí být věci, které jsou prosaditelné v praxi. V eh, porovnání s těmi předchozími obchodními dohodami, tedy to eh, musí obsahovat metodu, která eh, zajistí implementaci. Za GUE Helmut Scholz. Děkuji, pana předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu velvyslanci za jeho dnešní přítomnost na naší diskuzi. Mí kolegové již řekli mnohé, také bych chtěl podpořit a poděkovat panu zpravodajovi za práci na této důležité zprávě, protože eh, si myslím, že to jde správným směrem. Někdy je možná důležitější se dohodnout na budoucím směřování naší spolupráce v těchto oblastech Možná, že nejde až tak o to e, rychlé tempo. Pokud dva největší trhy na světě s 1,3 miliardami a 500 miliony obyvateli se shodnou na výrobě spotřeby, na podmínkách, e, ve kterých e, jsou zorganizované hodnotové řetězce, tak to bude mít hluboký dopad na denní, každodenní život našich občanů. Můžeme samozřejmě mluvit dlouze o různých čísel, ale jde hlavně o životy našich občanů, aby občané měli pocit, že to, co se eh, děje v této oblasti, má reálný dopad na jejich životy. Jinak eh, přecházíme o možnost eh, společně určovat budoucí vývoj. Nejde tedy o krátkodobé ekonomické zájmy, ale spíše jde o to a o budoucnost lidstva. A doufáme, že tedy v budoucnosti dojde k dalšímu prohloubení této spolupráce. Děkuji vám. A teď za FDT Tiziana Begin. Presidente, colleghi, anche... Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Také já bych velice ráda poděkovala panu velvyslanci za to, že se k nám dnes dostavil. Čína je velice významným obchodním partnerem pro celou Evropu. Nicméně, abychom měli opravdu zdravé a vzájemně přínosné ekonomické vztahy, je třeba stanovit řádné eh, normy a pravidla. A za to děkuji panu velvyslanci, že je ochoten tedy projednávat o vytváření těchto pravidel, například ocelářství, Víme, že nyní bojuje se snižováním cen a celkově produkce nebývá vždy transparentní. Týká se to také třeba výroby solárních panelů a podobně. My bychom si přáli, aby se vztahy s Čínou nezhoršovaly a těší nás, že čínská vláda na sebe přebírá ten závazek a nesměřovat výrobu směřem, směrem k nadprodukci a také to, aby se celkově vztahy s třetími zeměmi stávaly transparentnějšími. Také se obracím na Evropskou komisi. Je důležité mít opravdu velice kvalitní vztahy, zajistit bezpečnost například u potravin. Mám na mysli nyní konkrétně třeba výrobu síru z Itálie či z Francie. Ehm, exist, vy, eh, myslím, že by bylo dobré, aby tu probíhalo jednání mezi Čínou a komisí, aby se pohovořilo také o těch eh, produktech s eh, zeměpisným původem. A ehm, Přejeme si, aby produkce v Evropská unie byla prováděna za nejlepších podmínek, ale opravdu potřebujeme, aby Čína ke všemu přistupovala konstruktivně. Já vám děkuji a nyní pohovoří další členové, pan Zahradil. Děkuji, pane předsedo. Jen několik takových obecných připomínek k tomuto tématu. Jsem přesvědčen, že my tady na evropské straně jsme eh, stále ještě zmateni eh, ohledně těchto eh, vztahů, obchodních vztahů s Čínou a jejich budoucnosti protože uh, vnímáme, jaký je ten geopolitický význam Číny, jak stále narůstá. A máme tu tedy tu iniciativu One Belt, One Road a myslím si, že to je asi eh, v rámci 21. století ta nejvýznamnější globální iniciativa. Určitě to bude zapotřebí velké míry flexibility v našich vztazích s Čínou. Uh, Například ta iniciativa 16 plus 1, která je nasměřována na země východní Evropy, to vítáme. Ovšem ne vždy e, je toto tak vítáno v evropských institucích či ve velkých členských státech EU. Ohledně obchodu, tady si myslím, že je tu 20 eh, členských států, které mají Německo jako hlavního obchodního partnera, ale Německo zase má hlavně obchodního partnera Čínu, takže tady vnímáme, že tu dochází k velkému přesunu v rámci mezinárodního obchodu i v té eh, geopolitické scéně. Vnímáme tady význam eh, obchodních vztahů s Čínou. Eh, je to významný strategický partner pro Evropu, ale to neznamená, že se musíme eh, dohodnout úplně nebo souhlasit úplně se vším. Přejeme si mít otevřený globální obchod založený na stabilitě, na globální rovnováze a doufejme tedy, že celkově tyto vztahy budou pozitivní, zakládat se na eh, spolupráci a tímto ještě jednou děkuji panu velvyslanci za jeho návštěvu. A nyní pan Dartmouth, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl v první řadě také poděkovat panu velvyslanci a jeho kolegům. Několik eh, všeobecných údajů eh, pro tuto naši diskuzi. Eh, deficit obchodních vztahů za rok 2016 170 miliard eur. Dále bych chtěl říci, tady cituji EGC, což je trans Evropská, eh, transevropské združení výrobců. Čína plně využívá eh, neomezené státní eh, finanční podpory, podporu bankovnictví, bankovní dumping a tím to vlastně ovlivňuje celkovou strategii. Reálná pracovní místa, ta se v Evropsk- na evropské straně ztrácejí a mizí. A, a dále se to také stanoví, že Čína plánuje dramaticky navyšovat a podporu hlavním domácím deseti sektorům, posílit průmysl, a posílit dovoz a tak to tedy ovlivňuje pozici i zahraničních podnikatelů. Pak je to náhled také na stranu ze strany Spojených států ohledně dovozu a ovlivnění obchodu s Evropou. Takže se počítá s tím, že e, dumping ze strany Číny se bude ještě navyšovat. Může se k tomuto pan velvyslanec vyjádřit? Děkuji. Inma. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Děkuji. Já také chci v první řadě poděkovat panu velvyslanci za jeho návštěvu a poté, co řekli naši předřečníci, se soustředím na dva aspekty, které tu ještě nezazněly. Za prvé, když se díváme do budoucna a na tu sázku Číny na rozvoj umělé inteligence, tady bych chtěla vědět, jak budou regulovat eh, soukromí údajů a příslušná pravidla pro zachování transparentnosti a ochrany informací. Za druhé, ohledně VTO, Čína je globálním aktérem, to je nepopiratelné a je důležité, abychom mezi všemi dokázali zachovat Světovou obchodní organizaci, abychom měli ten globální obchod založený na společných pravidlech. Je zřejmé, že postoj prezidenta Trumpa tento model nepodporuje, takže bych chtěla konkrétně vědět, jak hodláte přispět k tomu, abychom měli takový multilaterální orgán, který nám umožní mít světový obchod zakládající se na pravidlech. A na závěr, pane předsedo, jak nahlížíte na problém těch členů, kteří ještě nebyli jmenováni nebo by měli být uvedeni do svého mandátu u apelačního soudu v rámci VTO? jak by toto mělo probíhat. A na závěr ještě ke slovům našeho pana zpravodaje. Politika by se měla rozhodně zakládat na spolupráci a ne na konfrontaci. Děkuji a nyní eh, dáme slovo komisi. Marku Sirulo, máte pět minut, prosím. Děkuji a přeji pěkné odpoledne. Rád bych na úvod poblahopřál panu zpravodaji za přípravu eh, návrhu textu zprávy. Myslím, že do značné míry obsahuje ty hlavní prvky našich eh, stávajících obchodních vztahů mezi EU a Čínou už toto zaznělo, zdůraznil to i pan zpravodaj. Čína je zásadním obchodním partnerem, druhým největším obchodním partnerem a to i přes celou řadu určitých, eh, řekněme, frexí či nedostatečného deficitu či rovných pravidel pro evropské podnikatele v Číny. Nicméně je tedy důležité nalézt tu správnou rovnováhu mezi podnikatelskými příležitostmi a pak těmi příslušnými plošnými režimy a schématy pro spravedlivý obchod. Myslím si, že je to v zájmu obou stran, tedy jak EU, tak Číny. Již jsme si vyslechli, a slychali jsme to dlouhá léta, ale stejně tak i dnes, to zmínil pan velvyslanec, že jsou, je tu záměr provést tržní reformy, Odkazuje se tu také na pravidla multilaterálního obchodního systému. Pan velvyslanec nám právě potvrdil, že si Čína přeje přistoupit k těmto principům, otevřít svou ekonomiku a, a hrát takovou stabilizační roli e, ve stávajících e, bouřlivých vodách obchodního e, globálního světa. A myslím si, že nyní je tedy opravdu důležité, aby Čína dostala těmto svým zástavkům, závazkům ohledně reform a aby se směřovalo k uzavírání těch již dlouhotrvajících obchodních jednáních, jako například GPA, aby tady eh, došlo k opravdu rychlému pokroku. Máme tu také jednání ohledně čínských investicích. Eh, to další kolo proběhlo minulý týden v Pekingu a stále čekáme na takové eh, zhodnocení tohoto, eh, protože musím říci, že ta jednání probíhají bohužel pomalu a myslím, že ani do nich není vkládáno maximální úsilí a iniciativa, nebo aspoň stejná z obou stran. Takže doufám, že ta e, jednání e, by mohla přejít na takovou další úroveň a zvýší i ambice. Určitě je smysluplné, aby Čína tedy e, začala Mm, jak si fungovat podle pravidel VTO, jak co se týče transparentnosti, doplnění a splnění eh, závazků a podobně. Jsou tu určitá, určité problémy pak právě s prosazováním těch pravidel. Ano, samozřejmě eh, i EU hodně podporuje VTO, její pravidla a nemůžeme tedy říci, že se nám eh, nelíbí postupy, které by, eh, že se nám líbí nějaké postupy, které by mohly ohrozit právě tady ta pravidla VTO. Tady sdílíme postoj eh, Číny, tedy, že musíme podpořit ten globální systém, ale podle našeho názoru nejlépe to bude tím, že tedy podpoříme eh, ty obchodní vazby a pravidla ano, máme tu problém s Čínou nadměrné produkce, na to poukázalo mnoho poslanců, netýká se to jenom ocelářství. Pak ta nerovnoměrná pozice, ty výhody, které, kterých e, těží mm, čínské podniky kdekoliv po světě. Ještě bych doložil jeden příklad například eh, řádné přijetí globálních doporučení v oblasti ocelářství. To si myslím, že zastávajících okolností je velice důležité. Obhajovat ten multilaterální obchodní systém si vyžaduje, aby eh, Čína postupovala opravdu konstruktivně, aby plnila pravidla, aby se pokryla ta prázdná místa, která stále ještě existují jako například otázka podpor, ochrana, přístup a, a otázky financování. Tedy spolupráce s Čínou, ta bude eh, hodně záviset na tom, jak čínská strana vyřeší všechny tyto věci. Poslanci se tu také odkázali na záležitosti ohledně SPS. Toto v rámci bilaterálních jednání bylo také Eh, řešeno v rámci naší strategie pro přístup na trhu. A v podstatě je to zapojeno do všech jednání na všech úrovních eh, s Čínou. Je to vysoce prioritní téma. Tady bych ještě chtěl říci ze strany komise, že eh, čínský náměstek pro obchod se nyní nachází v Bruselu, jedná s Evropskou komisí, analyzujeme tam právě témata týkající se vzájemných obchodních vztahů a mm, v červenci by měl proběhnout vzájemný summit a to by mělo opravdu zase podpořit, dodat takový nezbytný impuls pro navýšení těchto vztahů a iniciativ mezi oběma stranami a myslím, že si vyžaduje naši vzájemnou podporu pro schůdnost tohoto multilaterálního systému. Děkuji a nyní, pane velvyslanče, vám opět předám slovo. Máte slovo na pět minut. Děkuji vám. A zazněl tu opravdu obrovský výčet otázek, to jenom uh, dokládá, jak velký význam kladete vztahům mezi Čínou a EU. Dovolte mi, abych odpověděl na vaše otázky v čínském jazyce. Oh, let me talk about uh, BIT. Takže 中国的 BIT 谈判呢，作为首要任务来推进的。 Uh, BIT is a priority for China. BIT je pro Čínu prioritní. Již proběhlo 16 vyjednávacích kol a společných zasedání. Minulý týden eh, se setkali eh, naši kolegové v Pekingu a v rámci obchodních jednání došlo k podstatnému pokroku, nicméně ještě je třeba postoupit v mnohých oblastech. Samozřejmě, že obě strany budou i nadále spolupracovat v rámci těch bilaterálních obchodních jednání. Je do nich zaplněna čínská vláda a i Evropská komise. Já bych vás chtěl ujistit, že Čína bude i nadále spolupracovat s EU, aby se urychlila jednání, vyřešila ta prázdná místa a společně se budeme snažit nalézt schůdná řešení, aby se opravdu uh, dokončila ta obchodní jednání. Ohledně čínských investic v Evropě, tady souhlasím s tím, co řekl jeden z předřečníků, tedy že Čína je příležitostí a ne hrozbou pro Evropu. Čínské investice v Evropě nejsou tak rozsáhlé, pouze představují 2% přímých zahraničních investic, které směřují do Evropské unie. Čínské investice zde v Evropě také napomohly k růstu evropské ekonomiky a vytváření pracovních míst. Například nepříliš daleko od Bruselu je továrna Volvo a to je dobrý příklad čínských investic v Evropě. Napomohli jsme vylepšit výkonnost podniku a také napomohli vytvořit další pracovní místa. Další věc, kterou bych chtěl zdůraznit ohledně investic, ať se týká o čínské investice v Evropě nebo evropské v Číně, jsou vždy eh, řízeny základním tržním chováním. Vláda nemá právo se eh, vměšovat do těchto investičních oblastí. Podle mého názoru spolupráce v oblasti investic by měla být z obou stran podpořena. Ohledně toho belgické, té iniciativy, silniční iniciativy v Belgii, tady to mohu podpořit. souhlasím s tím, že tato iniciativa by měla být transparentní, měla by probíhat v souladu s globálními pravidly a principy a řídit se pravidly udržitelného eh, rozvoje. V Číně a jsme se k něčemu takovému zavázali. Také eh, bych chtěl zdůraznit, že tato iniciativa vlastně vytváří takovou platformu ze strany Číny. Je to způsob, jak podpořit eh, ekonomiku. 呃，大家坐下来分享，而是需要欧洲人、亚洲人、非洲人、拉美人，我们共同参与、共同努力，来 这个推动互联互通，推动世界经济的发展与繁荣。Uh, does not mean that. neznamená, že by tu Čína již nabízela hotový produkt Evropě. Bude si to vyžadovat vzájemné úsilí, spolupráci mezi Evropany i dalšími uh, Afrikou, Spojenými státy a Ázii, aby došlo k propojení globální ekonomiky. A také chci zdůraznit, že Evropa je takovým přirozeným partnerem Číny v rámci této iniciativy. Mnozí z vás také hovořili o nadměrné kapacitě v oblasti ocelářství a výroby hliníku. Toto je globální výzva, neomezuje se pouze na ocelářství a hliník. A tato výzva se netýká jenom Číny. Nadměrná kapacita, to je cyklická ekonomická záležitost je způsobena ekonomickou recesí, také snižováním poptávky, která následovala po krizi v roce 2008. Pro Čínu naše eh, výroba v oblasti ocelářství se týká zejména a vnitrostátní spotřeby a pouze 20 směřuje na vývoz. A Čína nevybízí k vývozu v oblasti ocelářství, protože je to oblast eh, náročná na spotřebu energie a také znečišťující. Uvědomujeme si, jak musíme eh, produkovat, abychom nepoškozovali životní prostředí a neplýtvali zdroji. čínská vláda si bere k srdci to téma a řešit otázku nadměrných kapacit v ocelářství. Snížili jsme produkci v oblasti ocelářství o 150 miliard tun. To si vyžádalo rekvalifikace tisícovek pracovníků. Pan velvyslanec byl přerušen. Pane velvyslanci, promiňte, říká pan předsedající, já se omlouvám, ale tento druh tlumočení nám zabírá příliš mnoho času, takže kdybyste prosím mohl směřo- směřovat k závěru. A jen tedy několik slov k podporám. Podpory často vyvstávají mezi členy VTO. A já se musím omluvit, protože to zaznělo tolik otázek, ale pokud již vypršel můj čas, tak budu muset nyní skončit. Ano, děkuji vám, pane velvyslanče. Já jsem opravdu přesvědčen, že toto není závěr naší diskuze, je to právě naopak její samotný začátek. A na úplný závěr bych ještě předal slovo panu zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Já chci také poděkovat kolegům za všechny jeho návrhy a připomínky a jsem si jistý, že v nadcházejících několika dnech se nám podaří připravit všechny ty pozměňovací návrhy, aby naše stanovisko bylo co nejlepší. Chtěl bych se vyjádřit dvěma věcem. Za prvé k debatě s našimi kolegy. Tady bych řekl ano, měli bychom být dostatečně upřímní, upřímně jednat a hovořit o těch situacích, Eh, ve kterých nezdílíme stejné názory. Například ta spolupráce 16 plus 1 je třeba o tom hovořit upřímně. Eh, no, není to zas tak eh, velké téma, prostě musíme respektovat i v rámci té spolupráce 16 plus 1 ta společně stanovená pravidla. Pokud to bude transparentnost a budou se uplatňovat a respektovat pravidla, tak můžeme mít spolupráce, která může být součástí naší spolupráce s Čínou. A tady hovořím právě jako eh, člověk, který pochází z jedné z těch zemí, které se týká spolupráce 16 plus 1. A pane velvyslanci, děkuji vám za reakce na ty dotazy ze strany našich kolegů. Na závěr bych eh, chtěl citovat eh, naši obchodní komoru EU z Číny, eh, která vydala právě o hodnotící dokument. Tvrdí, že 55 evropských podniků to eh, vnímá tak, že s nimi je, není zaklád, vynakládáno stejně dobře jako s podniky čínskými. To je prostě zase jeden takový podnět pro tu naši upřímnou diskuzi, abychom se ujistili, prostě, že to budeme mít opravdu schůdnou a obecně přínosnou spolupráci. Děkuji. 25. dubna vyprší lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů, bude to v poledne a hlasovat dále budeme v květnu, tak abychom AFETu mohli poskytnout eh, naše stanovisko AFETu. Pane velvyslanče, ještě jednou vám děkuji a budeme i nadále v kontaktu. To Než jdeme k dalšímu bodu, tak bych rád uvítal. A už se odešel. Tak jednoho nového poslance, ale není tady. Teď k bodu 6. Otázka a amerických, eh, tedy omezení eh, vývozu oceli a eh, hliníku. Teď jsme opravdu v, klíčovém, v klíčové situaci. My, my víte, že pan prezident 22. 22. března oznámil 25% clo na a ocel a 10% na hliník. Na základě této, eh, eh, tohoto studenová čínského aktu 232 eh, z roku 1962 tedy zákona z doby studené války, eh, že prezident může přijímat opatření, pokud národní opatření bude, eh, národní bezpečnost bude ohrožena. I lojalisté uvnitř eh, Spojených, státech, uvnitř Spojených států spochybňují možnost používat tuto starou legislativu. Nicméně prezident tak učinil a pro Evropskou unii a pro některé jiné země mm, byla udělána dočasná výjimka i když nebylo úplně jasné, jaké podmínky pro něj jsou, hm, že Evropská unie je dostala a Japonsko nikoli. Nicméně máme ji. A jasné prohlášení všech evropských institucí bylo, že nejsme ochotní eh, bavit se pod eh, tlakem o eh, reformě našich obchodních vztahů. A to až eh, do posud tato situace eh, přetrvává. Tak jak já ji eh, chápu. A ta výjimka hm, vyprší za několik dní, 1. Hm, května. No, aby bylo možné to změnit. To bude opravdu nezbytné, aby pan prezident začal jednat. Měli jsme to teď projednat s komisí a konkrétně samozřejmě chceme vědět, jak eh, probíhala jednání s Američany a jaká je aktuální eh, situace, pokud je o tyto rozhovory. Můžeme očekávat, že ta výjimka ehm, eh, pozbyde platnost, nebo co se stane 1. května. Jeden z odborníků komise z DG3 je Hidohum. Hmm. Přišel mezi nás, aby nám poskytnul eh, aktuální informace o současné situaci. Tohle samozřejmě eh, souvisí s několika otázkami. Za prvé, je tady otázka legality eh, tohoto aktu 232 v souvislosti také s dalšími a akty, které prezident podepsal, jako je jednička. Myslím, že e, v roce 96 e, byl e, tento akt zažalován podle VTO. Bylo řečeno, že toto bylo vytvořeno ještě před u e, zavřením urukajského kola a není to v, tedy v souladu s e, pravidly VTO. Je to pravda? To se ptám komise. A potom e, komise oznámila odvolání proti tomuto, proti těmto opatřením založeným na pravidlu na těchto pravidlech mm, VTO. Možná byste mohli tohle také vysvětlit. Za třetí, zase stane jako protiopatření v případě, že 1. května budeme muset čelit eh, těm 25% clům na eh, ocel a 10% na eh, hliník. A v neposlední řadě pojistky. Pokud opravdu eh, bude eh, přicházet více cel, eh, více hliníku a oceli od obchodních partnerů, kteří byli poškozeni tím americkým clem do Evropy, tak co se bude dít? Nebudu teď vůbec hovořit o nějaké možnosti tý typu. Takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Hmm. Děkuji, eh, že jste mě zase eh, pozvali, abych eh, vám poskytnul aktuální informace ohledně opatření mezi USA a EU v oblasti ocely a hliníku. Pokud tohle zasadíme do určité perspektivy, tak je nám zřejmé, že zdrojem nadbytečné kapacity pro hliník a ocel a není ani EU, ani USA. To eh, souvisí s eh, těch eh, dřívějších debat, které jsme zavedli, s, to vyplývá z té debaty s Čínou. Spojené státy dočasně vyloučily šest obchodních partnerů od těch ocelářských opatření Kanadu, Mexiko, EU, Brazílii, Argentínu a Jižní Koreu. A až do dnes dohodu s Jižní Koreou a o těch dalších stále probíhají debaty. A my očekáváme, že Trumpova administrativa ke konci tohoto týdne se bude zabývat všemi těmito partnery a bude eh, tedy kontaktovat každého, eh, až se bude eh, rozhodovat, jestli prodloužit tu výjimku, udělat trvalou výjimku, nebo už Eh, neposkytovat dále výjimku eh, od eh, tedy těmto zemím na celá na ocel a hliník z opatření 322, která vstoupila v platnost do 22. března. v kontaktech s našimi americkými přáteli a protižky jsme v zásadě komunikovali pět zásadních témat. My nepřispíváme k nadbytečné kapacitě, eh, kapacita naopak klesá v Evropské unii v posledních pěti letech. Nejsme eh, zdrojem eh, přeprodávek oceli nepoctivě vyrobené v třetích zemích, která by přijela do EU a odsud byla reexportována. Máme naopak legislativu k ochraně proti těmto přeprodávkám. Eh, sami se eh, chráníme proti eh, nefér dovozům ocely, včetně čínské ocely. Také neprovádíme dumping evropské ocely na amerických trh. Ty ceny, za které vyvážíme do USA, jsou poměrně vysoké protože eh, mm, vyvážíme vysoce eh, kvalitní ocel a hliník se přidanou hodnotou, které americká ekonomika potřebujeme. Jsme účastníky globálního ocelářského fóra, eh, které se snaží vytvořit nová pravidla, lépe kontrolovat dotace a snižovat nadbytečnou kapacitu a, a za pomoci spolupráce všech výrobců po světě. A už také dlouhá desetiletí jsme a, Eh, pevným eh, bezpečnostním partnerem Spojených států. Takže pokud jde o eh, naše debaty s USA, tak jsme bezpomínečně uvedli, že si myslíme, že je zcela opravněné, aby Evropská unie dostala bezpodmínečnou a trvalou výjimku z těch amerických cel. Také jsme uvedli, že si myslíme, že to šetření není oprávněné, pokud je o národní bezpečnost. Myslím si, že naše komisařka a řekla veřejně minulý týden ve Štrasburku a řadě z vás a vašich kolegů, a, že a, rozporujeme to odůvodnění a, těch vývozních do, omezení z hlediska národní bezpečnosti. My si myslíme, že tato opatření jsou preventivní opatření přijatá pod určitým pláštíkem a to je také právní pozice, eh, kterou a, eh, a eh, chceme zastávat při ochraně svých práv vůči Spojeným státům v rámci systému VTO. Jsou tady poměrně pravidelné kontakty mezi námi a Spojenými státy, zejména na politické úrovni, to znamená na úrovni komise, komisařky a my jsme eh, vydali celou řadu silných signálů, a sice za prvé, eh, že eh, rozporujeme legalitu těch amerických opatření, za druhé, že nejsme připraveni připravovat na řešení, která by nebyla podle pravidel VTO. A to se týká zejména dobrovolných omezování vývozu těchto záležitostí, které byly vytvořeny v 80. a 90. letech byly běžné, ale eh, které už nejsou dovolené v rámci VTO, tak jak funguje dnes. Takže my eh, vůči Spojeným státům zastáváme linii, že mm, je třeba eh, žádat o úplné vyloučení vývozu ocely a hliníku do USA z těch eh, celních opatření. A, a takhle jdeme i do toho období po prvním eh, květnu na základě těch pěti argumentů. A sice e, říkáme, že Evropa není součást problému, ale e, součástí řešení nadbytečné kapacity od samého začátku. Budeme, mm, ještě uvidíme Abych eh, řekl eh, zcela eh, oprávněně, tedy zcela upřímně, zatím nevíme, jak se USA rozhodne tento týden. Pokud víme, ta rozhodnutí přijímá prezident osobně. Takže až přijde první květen, tak uvidíme, jak budeme reagovat, až budeme vědět o těch třech variantách, respektive která byla vybrána a která byla vybrána pro EU. To znamená buď trvalé vyloučení nebo dočasné prodloužení stávající, eh, eh, toho stávajícího vyloučení a nebo uvalení eh, cel na evropské vývozy. Bez ohledu na tyto tři možnosti my chceme chránit svá zákonná práva protože ta je třeba aktivně chránit v rámci systému VTO, nelze čekat, jsou určité lhůty, takže my jsme eh, zřídili seznam produktů, eh, což čemu říkám vyvažovací seznam, to není eh, seznam odvetných opatření, ale vyvažovací seznam, který je povolen podle VTO. Pokud nějaký obchodní partner vám zruší nějaké své závazky o přístupu na trh, vy můžete stáhnout eh, objem, tedy eh, v ekvivalentní objem, aby eh, strany se zachovaly rovnováhu. Takže my tomu říkáme tedy takový to vyrovnávací seznam, jak vyrovnávali tuto stav. Už jsme to prodali v Ženevě. S českými státy jsme se dohodli jednomyslně o tomto seznamu minulý týden v úterý, takže to bylo schváleno. A teď procházíme interním mm, postupem, aby se to přidalo tady a potom to oznámíme VTO do 22. května. Myslím, že se to musí udělat do 60 dnů, aby, abychom zachovali svá práva. Také jste, eh, pane předsedo, eh, se ptal, co děláme na ochranu eh, evropského trhu od přebytku oceli, eh, který se dostane na, evropský, na světový trh, protože se dostane do USA od 23. března. A tady jsme eh, zahájili tedy eh, šetření prakticky u všech těch produktů, které jsou předmětem těch omezení dovozu do Spojených států. Jak jaký to bude mít výsledek, bude záviset mimo jiné na tom, jestli ty výjimky budou eh, trvalé. Protože pokud nebudou eh, trvalé, tak samozřejmě eh, na evropský trh se dostane více ocely a tak, jak jsme to šetřili, tak my se zabýváme těmi dovozními čísly na, podle, každé, podle čísel každý měsíc protože eh, ta opatření můžeme přijímat jenom, když dojde už k nárůstu do zů. Takže děláme to pedlivě. Asi uvidíte, že ty výsledky se eh, liší. Na začátku eh, hledáme ty odchylky jenom u omezeného počtu produktů, pak se budeme zabývat obchodními čísly v nadcházejících měsících a zjišťovat, jestli lze odůvodnit ochranu u jiných produktů. Nic víc k tomu říct nemůžu, říkám, pracujeme na tom nadále. A tento týden eh, se uvidíme se členskými státy a ve druhé polovině eh, května to eh, budeme předběžně vyhodnocovat. Ta třetí věc, na kterou se zeptal, pane předsedo, je systém urovnávání sporů ve VTO. A tady jsme se rozhodli připojit e, se k e, konzultacím, e, které otevřela Čína vůči Spojeným státům, bez ohledu na, na ta rozhodnutí, která můžeme přijmout. Buď nastoupit do, té, do, do, do toho sporu, nebo nenastoupit, to uvidíme. Děkuji. Tak máme tady tři žádosti o slovo. Každý dostává minutu a čtyři. Pět tak máme jenom pět minut, takže eh, každý mm, krátkou minutu, prosím. Elmare. Chairman, I will keep it very brief. Um, the Commission has expressed a willingness to discuss. Uh... Děkuji. Komise chtěla hovořit o problémech eh, ve vztazích se Spojenými státy. Mohli byste vyjasnit, co chcete předložit k těm jednáním? Vzhledem k tomu, že Macron je teď ve Washingtonu, tak eh, možná, že získá komise i nějaké informace přímo od Macrona. Tiziana Begin. Děkuji. Myslím, že je důležité si připomenout, že tady panuje nejistota podniky, neví, co je čeká. Zdá se, že všechno nahrává Spojeným státům a ve VTO musíme eh, dát jasně najevo, že nebudeme podléhat hrozbám ze Spojených států. V podstatě to znamená, jako bychom měli hlaveň účela Zdá se, že Spojené státy mají nějaký plán, ale my ne. Pokud se potvrdí tato cla, tak musíme mít nějaký plán, jak budeme reagovat. Musíme bránit naše trhy. Eh, obchodní válka neprospěje nikomu. Nemůžeme se ale jen tak vzdát. A proto chci vyzvat komisi, aby hledala nějaké diplomatické řešení, ale byla i připravena ukázat sílu, pokud to bude potřeba. Děkuji, pane předsedo. Eh, my eh, všichni eh, jsme četli článek v politiku, kde je o mm, jednání o znovu otevření v vyjednávání o TTIPu. Politiko se opírá o pět důvěryhodných zdrojů. Komisařka Malstrebová to popírá. Možná, že je to pravda, ale možná komisařka Malostrevová eh, si eh, nemyslí, že je teď dobré vykládat karty na stůl, takže eh, já bych komisi ráda připomněla, že je tady velký odpor proti té do, dohodě kvůli chlorovaným kuřadům, našim potravinářským standardům STS a také máme přísliby ze strany komise, že ty standardy nebudou pod tlakem a že se nebude eh, eh, vyjednávat eh, o ničem jiném. Takže ráda se chci ujistit, že tyto, nebo chtěla bych se ujistit, že tyto věci pořád platí. Thank you very much. Pan Winkler. Děkuji, pane předsedo. Jenom krátká otázka na komisi. Pokud bude platit ten špatný scénář a budou platit ta cla na Evropskou unii a pokud evropské podniky utrpí ztráty a prokáží, že ty ztráty jsou v důsledku nových cel. Má Evropská unie nějakou možnost je podpořit nebo kompenzovat jim tuto ztrátu? Pan Scholz? Já mám také krátkou otázku na komisi. Kromě té diskuze z minulého týdne, týkající se multilaterálního fóra, jaké konkrétní kroky plánujete udělat? Komisařka Malström říkala, že to bude až v červnu nebo v červenci, ale jak víme, že ta lhůta vyprší 5. května, takže co přesně plánuje komise dělat v těch multilaterálních fórech? Děkuji, budu hovořit uh, uh, uh, také nizozemsky abych mohl zareagovat eh, eh, na kolegyni Miner. Eh, teď je na nejvýš na čase, abychom hovořili s Američany a nejenom s Američany, abychom se stavili za poctivý a v otevřený obchod. Já si myslím, že její poznámky jsou soukromé poznámky, ale už tady není prostor pro ní. Prostě já myslím, říkám to nizozemsky, proto aby o ně velmi dobře chápala. Short answer, two minutes. Takže teď eh, krátká odpověď ve dvou minutách. A jak odhadujete, že to dopadne toho 5. května? Já jsem úředník, pane předsedo, já žádná rizika rád nemám, takže tady rozhodně nebudu eh, odhadovat ty šance, že se stane něco nebo ono. Myslím, že komise velmi explicitně prohlásila, že žádáme bezpodmínečné a okamžité vyloučení Evropské unie z těchto cel. Říkáme to velmi otevřeně. Jsme připraveni diskutovat o jakýchkoliv bilaterálních iniciativách se Spojenými státy. A od toho se potom bude odvíjet náš postup tady v Bruselu vůči eh, parlamentu, ale i členským státům. Ale všechno musí postupovat určitě pořadí. Nejprve tady musíme jednat o tom vypuštění z toho seznamu. Tím asi odpovídám na otázku několika z vás. Komisařka také řekla, a to je důležité, aby to tady zaznělo, že nepřemýšlí oživení TTIP ani ve Spojených státech o tom neuvažují. Takže o tom se nediskutuje. K tomu, na co se ptal pan Winkler, pokud začne platit ten špatný senář, pokud tomu tak bude, tak my budeme bránit naše práva a poradíme se s vámi a s státy o tom, jak ta práva konkrétně bránit. Máme práva zakotvena v VTO, což nám umožňuje přijmout určitá opatření, ale samozřejmě, že to bude trochu delikátní. Ale je, také jsme jasně dali, že můžeme se e, musíme myslet na ty oblasti, kde spolupracujeme se Spojenými státy, například v posilování mezinárodních pravidel, například eh, pro řešení otázky eh, státních podniků. Jak my, tak Spojené státy iniciovali, toto šetření, je to mnohem větší oblast eh, obchodních sporů, takže eh, chceme připomenout Spojeným státům, že by měli mít zájem na spolupráci s námi. Děkuji, tím jsme ukončili bod číslo 6, předtím než přejdu k bodu 7, tak chci přivítat eh, mezi námi Alexandra Gabelika, nového člena, který nahrazuje Mariku Ulskop. Vítejte eh, na našem výboru. Teď jsme u bodu 7. Společná práce s výborem IMCO o kulturních stacích. Jsem rád, že tady máme předsedu výboru IMCO. Jak víte, máme pravidlo 55 našeho jednacího řádu, řádu pro tato, tato společné schůze. Má to zvláštní pořad jednání a v důsledku toho potom vznikne jedna společná